Buongiorno, cominciamo anche se un pochino in ritardo. La... Já se omlouvám, že máme několik eh, minut spoždění. Eh, Nejprve bod číslo 14 eh, našeho programu obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem. Dnes bychom měli projednat návrh usnesení. Zpravodaj tady není ale bude nahrazen panem Kamperem, kterému tímto dávám slovo na úvod. Uh, chairman, it's me who will substitute. Paní předsedkyně, já nahradím pana Sturdyho. Pokud eh, vám to nebude vadit. A pokud eh, dovolíte, tak vám přečtu jeho stanovisko, které sebo mám od včerejška. Robert Sturdy je stálým zpravodajem pro vztahy mezi Ruskem a Evropskou unii. Eh, omlouvá se za svou nepřítomnost, eh, aby mohl uvést návrh své zprávy. A teď tedy k jeho Stanovisko Teď jde o budoucnost našeho obchodního vztahu s Ruskem. Po 18 letech vyjednávání se Rusko má stát součástí multilaterálního obchodního systému samozřejmě po té, co to ratifikuje Duma. Není tady nic sporného, řeší se tady dopady eh, členství ve VTO a obecná očekávání vůči politice eh, Ruska v budoucnosti. Je to vyvážené eh, hodnocení současného obchodního vztahu mezi těmito dvěma subjekty. Jde hlavně o odstranění diskriminačních praktik, obchodních překážek a zavedení eh, volného trhu pro investice a zboží. Pan zpravodaj se eh, těší na to, že tato zpráva bude na výboru schválena v červenci, na plání zasedání v září. Do té doby snad eh, ruský parlament posvětí tuto dohodu. A návštěva našeho výboru v Rusku je naplánována na říjen. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Paní eh, Fejder za EPP tady není. Pan Kutaš. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Nemám toho moc co dodat. Myslím, že pan zpravodaj odvedl výbornou práci a naše politická skupina tuto zprávu může podpořit. Já vám děkuji. Paní Kochmerin, my jsme také spokojeni s návrhem pana zpravodaje. Eh, víme, že o tom eh, budeme hlasovat eh, v červenci. Dovolte mi ale, abych vznesla několik otázek týkající se těch nadějí a aspirací pro budoucnost našeho vztahu s Ruskem. Když jsme slyšeli pana komisaře, který hovořil o obchodních stazích s Ruskem, tak on tak optimistický nebyl. Alespoň v tom, že by ten eh, vztah s Ruskem měl být užší po přístupu do VTO. Naopak eh, říkal to, co také slyšíme od jiných zdrojů, že ruští úředníci využívají vstup do VTO jako argument proti eh, ústupkům eh, vůči EU. V usnesení jsou potom eh, zmiňovány zmiňována možnost vyjednání nové dohody s Ruskem a já si nemyslím, že by to bylo otázkou blízké budoucnosti a proto si myslím, že bychom měli apelovat na Rusko, ale stejně tak bychom se mohli zamyslet nad tím, jak řešit situaci, kdyby ty naše obchodní vztahy se zhoršily a to by mohlo být předmětem diskuse na naší pracovní skupině pro Rusko. A potom se snažit to začlenit do našeho usnesení. Je dobře mít ambice, ale ale lepší je mít eh, vrabce v hrsti než holuba na střeše, jak se říká u nás v Německu. Grazie, l'onorevole Děkuji vám, pan Scholz. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji panu zpravodaji za práci, kterou odvedl na této zprávě a chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci na monitorovací skupině pro eh, obchodní vztahy s Ruskem. Dále bych chtěl říci, že bych eh, pravodajem chtěl probrat ještě mm, asi přibližně tři věci, týkají se také bodu 10 toho návrhu Nemyslím si, že je úplně správný přístup, když eh, hovoří o těch základních prvcích nebo nezbytných prvcích, ale já si myslím, že eh, bychom dosáhli dobré dohody s Ruskou federací také eh, v oblasti obchodu. Pokud se budeme vzájemně chápat jako partneři, kteří mají zájem o dobrou spolupráci. Což také znamená to, o čem jsme hovořili včera s dánskou ministriní o zelené, zeleném obchodu. I to by se tady mělo eh, projevit. A potom eh, bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, vyřešíme celní unii. Musíme si uvědomit, že vyjednáváme s Ruskou federací, ale Ruská federace má právo na vlastní externí eh, obchodní vztahy s kýmkoliv chce. A možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak se k tomu postavíme. A já jsem připraven s panem zpravodajem na tom dále pracovat. Děkuji. Pokud eh, už někdo nemá žádné připomínky, tak se obracím na komisi, jestli se k tomu bude chtít vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně chci říci, že DG Trade eh, souhlasí s tím, co tady bylo řečeno o kvalitě této zprávy. Je to velmi dobrá zpráva. A dovolte mi, jak se vrátil k jednomu bodu, který tady zazněl, který se týká toho, že máme trochu dojem, že Rusko má v současnosti pocit, že to, co, na co přistoupilo v rámci přístupu k VTO, je maximum. A my teď vstupujeme do druhé etapy vyjednávání nové dohody a mám pocit, že Rusko už eh, dále ustoupit eh, nechce. Chtěl bych ještě připomenout jednu věc, která možná tady jasně není uvedena, to je možná jediná kritika. Předseda komise Barroso řekl prezidentovi Putinovi na nedávném summitu, že chceme mít eh, kapitolu obchodu a investicí, která bude dostatečně eh, silná. A to je teď ten důvod zablokování eh, v těch jednáních. Takže možná bych, kdybych já byl zpravodaj, tak bych to tam možná v, té, v tom usnesení uvedl. A potvrzuji, že v komisi jsme toho názoru, že bychom měli kompenzovat eh, ty náklady na přístup do VTO a možná tedy Rusko má tento pocit a chce eh, zavést restriktivní opatření, což by mohlo vést k zablokování našeho vzájemného obchodu, což je znepokojící. Děkuji. Myslím, že eh, to, co říkala komise, bude určitě eh, zohledněno panem zpravodajem. A termín pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů je 25. června ve 12 hodin. A teď můžeme přejít bodu číslo 15, návrh usnesení o doporučení komise týkající se rozhodnutí Rady o zahájení eh, jednání mezi Evropskou unii a Japonskem. Plenární zasedání v červnu schválilo usnesení podle pravidla 90 a tím požádala radu, aby zahájila jednání s Japonskem, a, ale aby počkala na schválení vyjednávacího mandátu parlamentem. Per conseguire le conséquent, excusez-moi, eh, mais quelquefois il y a des petites choses eh, à mettre, à, à organiser mieux. Les, le coordinatori, on a cité... Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. adopté. Usnesení bylo už odhlasováno a podle stejného pravidla na stejné téma. A návrh usnesení tedy je stažen a náš výbor byl osloven, aby připravil nové usnesení k mandátu pro připravená jednání. A zdá se mi, že Projednání na usnesení by mělo proběhnout na našem červencovém zasedání. A na plénu by to mělo být nejpozději v říjnu. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Výborně. A jsme u bodu 16. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013. První výměna názorů na návrh souhrného rozpočtu na příští rok. Náš zpravodaj stanoviska k souhrnému rozpočtu Unie je pan Petr Šťastný z EPP a já mu dám slovo. Zatím tedy tu není pan zpravodaj, takže navrhuji, aby pokud má komise něco ke sdělení, tak se může vyjádřit nyní. Naše jednání je poněkud tajemné. Někdo tu je, někdo tu není. Kdo tu, kdo tu je, tak není určen k tomu, aby hovořil. Kdo tu není, tak má hovořit. Alors, monsieur le rapporteur, quand vous êtes prête, c'est à vous. Tak jste připraven, pane zpravodaji? Je, máte slovo. Thank you, Madam Chair, and I Děkuji. Omlouvám se, měl jsem jisté povinnosti. Eh, Věřil jsem, že můj bod se dostane na řadu v půl desáté, je to moje chyba. Začnu poděkování výboru za schválení na měsíci velmi jasné linie mandátu pro trialog pro rozpočet 2013. To usnadní v práci pro náš další krok. Návrh stanoviska k rozpočtu a pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu. Priority pro náš výbor byly jasně stanoveny v posledním stanovisku a já je tady rychle přečtu. Pokud je o strategii obchodu v roce 2013 jsme požadovali ve zprávě Kaspery v rámci strategie 2020 a podpora podpora malých a středních podniků na třetích trzích a vzhledem k našim eh, sousedům technická pomoc obchodním partnerům na výžním a východním partnerství v rámci zásady more for more. A také je tu tedy projekt eh, Podnikatelé pro změnu. Pod projekty ICI, ICI Plus a makrofinanční pomoc. Jak to zapadá do návrhu komise na příští rok? 25. dubna komise předložila návrh rozpočtu na rok 2013. A jak víte, celkově to návrh rozpočtu na rok 2013 představuje 159 miliard závazků a dvouprocentní nárůst oproti loňskému roku v souladu se současnou inflací. A to před, předpokládá, že pokud započteme inflaci, rozpočet zůstává stejný. Platby vzhledem k, ke schváleným právním normám pro MFF po roce 2013, které musí být uhrazeny v posledním roce posledního finančního období, představují 137 miliard, což představuje nárůst 6,8 Podrobně za to Chtěl bych analyzovat vývoj těchto částek předpokládaných podle rozpočtových položek v souladu s návrhem komise nebo 13. Financování se zvyšuje jak u závazků, tak o 27%. A to je uspokojivé. Spolupráce s průmyslovými zeměmi se pohybuje pod úrovní inflace 1,8%, ale dochází k poklesu v platbách. To je znepokojivé. Dochází k významnému nárůstu u plateb a závazků ve finanční spolupráci s východní Evropou, což je v souladu s našimi požadavky. Bohužel jsme si všimli mírného poklesu 73% u závazků a u plateb v položce, která je pro spolupráci s rozvojovými zeměmi Asie. A i to je problematické, protože naše stanovisko zdůrazňuje význam spolupráce s vysoce růstovými exportními trhy. A to je částečně kompenzováno tam, kde dochází k podstatnému nárůstu v závazcích 59% pro korporační aktivity které jsou jiné než rozvá pomoc pro Azii, pro střední Azii. A konečně položka pro vnější obchodní vztahy narůstá o 33,3 u závazku a 18,7 u plateb. A jsou také požadavky na navýšení rozpočtu, aby tedy rozpočet byl uveden do souladu s těmito trendy a celkově za to může být rozpočet ještě vylepšen. S tím, že stanovisko komise je poměrně rozumné, co se týče priorit našeho výboru. Avšak je třeba, aby to bylo ještě upraveno v těch oblastech, které, kde existují nové návrhy. Závěrem bych chtěl informovat o prvním setkání zpravodajů pro stanovisko k rozpočtu, která proběhla 9. května z iniciativy generálního zpravodaje pro rozpočet pana Laví. Na tomto setkání vyzval každý výbor, aby připravil ve svých stanoviscích seznam všech oblastí, kde rozpočtové položky mají být navýšeny a oblasti, kde rozpočtové položky mohou být sníženy. A očekám od vás, kolegové, návrhy tomto směru. Těším se na spolupráci se Stínovými a těším se na vaše první reakce. Děkuji. Děkuji zpravodaji. A požádám také komisi, zda nám chce něco sdělit. Není tomu tak? Komise nemá, co by k tomu řekla. Takže náš návrh bude předložen k projednání na zasedání výboru 11. a 12. července. Nyní máme hlasování 10 a máme ještě několik eh, volných chvil, takže si dáme přestávku a pak se sejdeme v 10 na hlasování. Bene, riprendiamo i no... kolegové, vrátíme se k naší práci. V první řadě bych ráda požádala kolegy, zda se můžeme dohodnout na tom, že televizní kamery nebo kamera zůstane v tomto sále a bude nahrávat, nebo zda dáte přednost tomu, aby štáb opustil sál. Eh, nicméně bych chtěla připomenout novinářům, že 15 minut eh, po našem hlasování se bude konat tisková konference eh, v Evropském parlamentu a to v sále pro tiskové konference. Co se týče komunikace s veřejností a práva na informace tisku, tak bych chtěla zraznit, že čtvrt hodiny po ukončení hlasování budeme mít tiskovou konferenci. Musím pozornit, že dnešní hlasování bude velice dlouhé. Dává někdo z vás přednost tomu, aby naše hlasování nebylo zaznamenáno kamerami? Pokud nemáte nic proti, tak kamery zůstanou v sále. Nyní se budeme zabývat eh, návrhem nařízení, změna přílohy 1, <clears throat> pokud je o vyloučení řady zemí ze seznamu regionu nebo státu, které uzavřely jednání. <clears throat> Zpravodajem je pan David Martin. Jedná se o legislativní nařízení, které má změnit přílohu, eh, co se týče tedy těchto trhů. Máme tři pozměňovací návrhy, které byly předloženy zpravodajem. Osm návrhů eh, předložených jinými a potom máme i další pozměňovací návrhy z jednotlivých eh, výborů. V tuto chvíli tedy budeme hlasovat, eh, budeme hlasovat o návrhu číslo 4 a návrhu 5 a také 9. A kdo je pro, prosím? Kontro. Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 2 a 6. Opět se jedná o identické pozměňovací návrhy schváleny. Omlouvám se. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh 10 a 11. Opět se jedná o identické pozměňovací návrhy, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel hlasování? Návrh číslo 3, kde pro? Kde proti? Takže zkontrolujeme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 Schváleno. Musíme zopakovat toto hlasování, protože vznikly problémy a také nefunguje moje hlasovací kartička. Nyní zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Čím hlasování? E. Il y a deux pipiers en plus. Il doit enlever la carte. Máme dva členy EPP, kteří jsou navíc. Voto chiuso. Voto chiuso. Končím hlasování. 17, kdo je pro? 17 eh, pro, 10 proti, takže schváleno. Návrh 8, kdo je pro? Proti. Emendamento 5. Emendamento 1 al considerando. Eh, pozměňovací návrh 1, eh, eh, bod odůvodnění 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Konečné hlasování k tomuto návrhu pozměněné verzi, kde pro. Budeme hlasovat elektronicky. Zahoji hlasování. Chieko. voto. Končím hlasování. Máme o jednoho člena za EPP navíc. Příliš mnoho členů za EPP hlasuje. Máme o jeden hlas navíc. Nyní je to v pořádku, končím hlasování. 18 a favore, 2 contrari, 9 astenuti. 18 pro, 2 proti, 9 se zdrželo hlasování. Schváleno. Aperta la votazione. Návrh nařízení hlasujeme. Chiusa la votazione. Končím hlasování. schváleno. 25 a favore, 2 contro. 25 eh, pro, 2 proti a 2 se zdrželi hlasování. Blahopřejeme panu zpravodaji, panu Martinovi. A nyní pozměňovací návrhy, které se týkají eh, Změny nařízení v oblasti dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud je o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být uděleny komisi. Jedná se o otázku komitologie v rámci daného nařízení. Máme dohromady 13 pozměňovacích návrhů, které eh, zohledňují důležité změny eh, ze strany pana zpravodaje a které byly přijaty naším výborem. Dále je tady jedna, eh, neměli jsme žádné jiné pozměňovací návrhy. Takže navrhuji, abychom hlasovali o všech těchto pozměňovacích návrzích, které předložil zpravodaj na jednu. Takže je to celý blok od eh, bodu 1 až ke trojce, bod 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže tento dokument je přijat. A nyní máme bod odůvodnění 5. Ne, ne, ne, konečné hlasování. Co se týče návrhu tohoto nařízení. Budeme hlasovat elektronicky. Voto chiuso. Končím hlasování. 27 pro, nikdo není proti, dva se zdrželi hlasování. Schváleno. Tak co se týče této změny nařízení rady. Hlasujeme. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 26 pro, nikdo není proti, jeden se zdržel hlasování. Schváleno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 Accord euh, Unione Européenne et Nouvelle-Zélande portant modification de... Takže došlo k pozměně této dohody, co se týče vzájemného uznávání eh, v oblasti posuzování schody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem. Budeme hlasovat o této dohodě. Pan zpravodaj je pan Vital Moreira. Nikdo nepředložil žádný pozměvací návrh k tomuto návrhu, takže budeme a hlasovat o tomto návrhu prostřednictvím elektronického hlasování. Zahajuji hlasování. Chiuso. Končím hlasování. 29 pro, nikdo není proti a nikdo se nedržel hlasování, to znamená, že tato dohoda je takto schválena, tento text. Nyní máme dohodu s Austrálií, čili změna dohody o vzájemném uznávání, posuzování schody, certifikátu a značování mezi Evropským společenstvím a Austrálií. Pane zpravodaji, pan Roreira, nejsou tady žádné pozměvací návrhy. Budeme tedy hlasovat. Otevírám hlasování. Zdá se, že zařízení funguje, jinak by to byl problém. Končím hlasování. 29 pro, nikdo není proti, nikdo se nedržel, eh, hlasování schváleno. A nyní budeme hlasovat eh, o pozměňovacích návrzích, které se týkají eh, změny nařízení Eh, otevření a zprávy některých celních kvót společenství pro vysoce jakostního vězní maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlínské produkty a jiné zbytky. Takže jedná se o určitou harmonizaci v rámci Lisabonské smlouvy, především o řešení aktů v přenesené pravomoci, prováděcích aktů a Máme zde pět pozměňovacích návrhů. Budeme jednak hlasovat o omnibusu 1 a 2, tak bylo přijato naším výborem. A co se týče dalších pozměňovacích návrhů, ce que veut dire qu'il a On doit voter les amendements, non, oui, oui, Oui, oui. Alors, Mettiamo in votazione l'emendamento del rapporteur. Il... Že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana zpravodaje. Zpravo... Dva, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování. Schváleno. Návrh tři, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování. Schváleno. Návrh čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se hlasování. Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Týká se to návrhu výboru v pozměněné podobě. Končím hlasování. 26 pro, Nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování. Není, budeme hlasovat o návrhu celého nařízení. Kdo je pro? Kdo je proti? Dvacet pro, 28 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování. Schváleno. un dialogue eh, avec le conseil. Non. Alors, assistance. Ne, takže nyní budeme hovořit eh, o bodě 22, to je makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice. Eh, máme zde pět, sedm návrhů. Je tady návrh, abychom uzavřeli dohodu, co se týče makrofinanční pomoci Kyrgyzské republiky. Spravodajem je pan Vital Moreira. Máme pouze jeden pozměvací návrh eh, ze strany pana spravodaje. Takže budeme hlasovat o prvním pozměvacím eh, návrhu pana zpravodaje. Kdo pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování schváleno. Budeme hlasovat eh, o návrhu um, dohody s, o, o celé této Dokument, kde pro, proti, končím hlasování. 24 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování. Schváleno. Hlasujeme o návrhu legislativního návrhu. Hlasujeme. Končím hlasování. 24 pro, 1 je proti, 4 se zdrželi hlasování. Schváleno. Nyní se dostáváme k dohodě mezi Evropským společenstvím a Izraelem, posuzování schody a akceptace promyslových výrobků, dodatkový protokol k Evropsko-středomorské dohodě. Budeme tedy hlasovat o této dohodě i o tomto protokolu, dodatkovém protokolu. Eh, máme tady jednu ústní otázku, která byla bude předložena v eh, červenci. Nyní tedy budeme hlasovat elektronicky. Zahoji hlasování. Le vote se Čím hlasování? 27 pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Schváleno tedy. A nyní zřízení Evropského nástroje sousedství, bod číslo 24. Paní eh, Zamora je zpravodajkou. Bylo předloženo 23 pozměňovacích návrhů k návrhu stanoviska. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 15 pro, 13 proti. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 7.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 Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 31, 9, 32 byly staženy. Takže číslo 10, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 33, oddělené hlasování, nejprve eh, první část. Ne, pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Je tady jeden za EPP navíc. Teď už to je správně, končím hlasování. 15 pro, 13 proti. Nikdo se nedržel. Schváleno. Kompromis 3. Jde pro? Jde proti? Schváleno. 36. Bude pro. Proti. Ověříme. Končím hlasování. 15 pro 13 proti, takže schváleno. Číslo 12. Pro. Proti. drže se. Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se schváleno. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 15 pro, 13 proti, schváleno. 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 15, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 39, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 40, kdo je pro, proti, Ještě jednou, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 3 proti. Schváleno. Došlo tady k menšímu eh, zmatku. Eh, překlad trošku předběhl eh, to hlasování, ale nic se neděje. Teď jsme o pozměňovacího návrhu číslo 16. Kde pro? Je to kompromis? Takže 41. Kde pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 13 proti. Schváleno. Sedmnáct, kde pro? Kde proti? Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 16 pro, 12 proti, takže schváleno. 19 zde pro. Proti. Takže to mělo být osmnáctka, takže hlasujeme o čísle 18, pro. Proti. Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 17 pro, 12 proti. Schváleno. 19, kde pro? Proti? Schváleno. Číslo jedna, kde pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromis 6, kde pro? Kde proti? Drželi se? Schváleno. číslo 20, kdo, to je, eh, odpadá, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 23, eh, to odpadá, takže 4. Kdo je pro, proti, eh, zdrželi se, schváleno číslo 26, paní předsedkyně se opravuje, číslo 5, kdo proti se chváleno. 26, kdo Proti? Podle mě schváleno, ale ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 13 pro, 14 proti, zamítnuto. 27, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se, schváleno. Číslo 6, kdo je pro? Proti. Drželi se, schváleno. 28, kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. 15 pro, 14 proti. Schváleno. A teď závěrečné hlasování. Otevírám eh, hlasování o konečné podobě stanoviska. Končím hlasování. 22 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Takže tato zpráva byla schválena a já blahopřeji paní zpravodajce. A nyní jsme u bodu 25. Eh, změna směrnice o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající informací o emitentech, jejichž cené papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů byla 1. června. Teď budeme hlasovat o návrhu stanovisko týkající se této směrnice o transparentnosti. Eh, Napravatelem je pan Scholz. Předložil tři pozměňovací eh, návrhy. Další tři byly předloženy ostatními členy, eh, takže přistoupíme k hlasování. Na hlasovacím seznamu máme nejprve pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? ověříme. Končím hlasování. 11 pro, 18 proti. Zamítnuto. Číslo 3. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Doufám, že ne. Souhlasíte číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čes číslo 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 4. No, to odpadá. číslo dvě, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. A teď závěrečné hlasování o návrhu. Někdo chce ověřit tu dvojku elektronicky? Dobře. Končím hlasování. 17 pro, 12 proti, takže schváleno. A teď závěrečné hlasování o pozměněném eh, návrhu stanoviska. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 26 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Takže zpráva byla schválena. A teď eh, bod číslo 26. Roční finanční výkazy, kontrolované finanční výkazy a související zprávy některých forem podniků. Helmut eh, Scholz je navrhovatelem, předložil 26 eh, pozměňovacích návrhů 26 bylo předložený ostatními členy. Takže to bude dlouhé hlasování, říká paní předsedkyně a já tomu budu věnovat velkou pozornost. Kompromis jedna, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 14 proti, nikdo se netržel, takže schváleno. Kompromis dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. čtyři kde pro? Proti. Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Tak jako poprvé, 15 pro, 14 proti, schváleno. Číslo 5, kdo je pro? Proti, drželi se, schváleno. Číslo 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno číslo 7, kdo je pro, proti, ověříme. Otevírám hlasování a končím hlasování. 15 pro, 14 proti, schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Číslo 34, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 10 a 38 jsou totožné, takže budeme se vás společně, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 11, Jde pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 12, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 39, kde pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 16 pro, 13 proti, schváleno. 49, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 14, kde pro, proti, drželi se, schváleno. 15, kde pro? Neodpadá. Takže 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 19 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Ověříme. Takže ověřujeme 21. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 15 pro, 14 proti. Schváleno. 22 a 41 jsou totožné, takže hlasujeme obou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Schváleno 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45. Chcete ověřit? Takže ověříme 44. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 15 pro, 15 proti, takže zamítnuto. 45. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Ověříme elektronicky. Máme tady jednu kartu eh, navíc. tajemný hlasující. My jsme rádi, že tady je pan Klejs za nezařazené. Často ho tady nevídáme. Což znamená, že tady je tedy někdo navíc. Je to tady pan Klajs. Teď hlasuje 30 lidí a ne 29 jako předtím. mi congratulo Jsem velmi vděčná za tuto přítomnost poslance. A kdybychom měli toto vysvětlení již před chvilkou, tak bychom se vyhnuli těmto záhadám. I když eh, chcete se k tomu vyjádřit, prosím. Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Um, ik vervang hier... Uh... Děkuji. Já, já zastupuji paní Le Pen a pana Bekaliho. Bylo to řádně uh, sděleno pracovníky naší skupiny. Pan Bufali informoval výbor již včera o tom, že tady budu. Ano, my jsme si mysleli, že nastal nějaký problém, protože jsme to nevěděli. Takže už nemáme problém s hlasy navíc, máme 15 pro, 15 proti a je to zamítnuto. A... Takže jsme u 45, kdo je pro? Proti? 46, pardon, říká paní uh, předsedkyně, takže 46, ne pro. Můžete zvednout, prosím, ruce, abych vás mohla spočítat. Ověříme. Myslím, že si musíme zvyknout na to, že tady je teď 30 hlasujících, takže eh, otevírám a končím hlasování. 15 eh, pro, 15 proti, že nikdo se nezdržel. Takže to odpadá. 47 jde pro, proti, schváleno. u 47 je to jasné, protože EPP je pro. Pokud je EPP pro, tak eh, nemusíme ověřovat. 48. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. 16 pro, 14 proti. Schváleno. 24 a 51 jsou totožné, takže společně kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Chcete ověřit 26? Takže ověříme 26. Eh, můžete hlasovat? Chcete eh, eh, ověřit hlasování u kompromisu 8? Tak prosím, můžeme hlasovat. Končím hlasování. 15 pro, 14 proti. Je to 15-15, takže e, zamítnuto. Musí nás být 30. A spadá to 15 na 15. A teď 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 9. Pan Scholz. Paní předsedkyně, já bych se chtěl vrátit ke kompromisu 8. Kdyby hlasovalo pouze 29 a bylo to 15 ku 14, tak by to mělo být přijato. You have to do the vote again. You can't just check, check, check again. Eh? Můžeme to ještě jednou ověřit, jestli chcete. Takže hlasujeme ještě jednou elektronicky o kompromisu 8. Končím hlasování. Čtrnáct eh, pro, šestnáct proti. Takže zamítnuto, aby to bylo úplně jasné. Teď kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď poznávací návrh číslo 30. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pan Kaspery? Paní předsedkyně, chci říci, že na hlasím seznamu je chyba a já bych to chtěl tedy zamítnout. Dobře, takže budeme hlasovat ještě jednou 30. Kde pro? Proti? Paní eh, předsedkyně. Já jsem to myslel do eh, konečné hlasování. Takže ještě jednou, budeme hlasovat o pozněcím návrhu 30, nebo nebudeme, ten je, byl schválen, teď přistoupujeme ke konečnému hlasování a to sice elektronicky. Končím hlasování. Patnáct pro, šestnáct proti. Takže zpráva je zamítnuta. Hlásí se někdo o slovo? Můžete se přihlásit, pokud chcete. Paní eh, předsedkyně, eh, tady byl jeden hlas navíc, hlasovalo 31 členů při tom závěrečném hlasování. Dobře, musel někdo dorazit ještě navíc? A nyní malá střední podniky, konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí. Budeme hlasovat. Ticho, prosím. už se blížíme ke konci tohoto dlouhého dopoledne, takže odvahu. Budeme eh, hlasovat o návrhu stanoviska, kde podle, pravě, podle paragrafu 50 jednacího řádu paní Winkler je zpravodajkou Máme 57 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Kompromisní pozměňovací návrh byl zpracován a věříme, že tento návrh bude mít eh, příznivější osud než eh, podobný návrh z minulého volebního období, kdy jsme se ocitli ve stejné situaci. Hodně se o tom mluví, ale málo závěrů činíme. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržuje se. Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? kde proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. se na rok 16, kde pro, 16 odpadá, kompromis 5, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 27, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, jste pro nebo proti? Tak si to ověříme. Končím hlasování. 17 pro, 10 proti, 2 se zdrželi, schváleno. Pozměňovací návrh 34. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Končím hlasování. Patnáctku, ku 16 zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 44, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 46, kdo je pro, kde proti, držel se schváleno. 47. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Osmnáct pro, třináct proti. Nikdo se nezdržel schváleno. Kompromo, kompromis 11. Kdo je pro? Ale nejdříve hlasujeme o pozměnci návrhu 48. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno.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 26 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, schváleno. A blahopřejeme zpravodaji. A nyní vytvoření nástroje partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi. Je to legislativní názor, který vytváří nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi. Paní Anderikene je naší zpravodajkou. Máme 58 pozměňovacích návrhů, 35 ze strany zpravodajky a 23 od ostatních poslanců. Budeme hlasovat podle článku 50 jednacího řádu. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zdá se mi, že je to zamítnuto, ale pro jistotu si to ověříme. Zahoj hlasování. Končím hlasování. 18 ku 12. Nikdo se nezdržel. Schváleno. Pozice na 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže si to ověříme u, u 43. Končím hlasování. 2 pro, 27 proti. Ale proč jste chtěli ověřit hlasování? Já vím, že moje předsednictví je zvláštní, ale 27.2 to, to dokážu snad poznat. Budeme tedy hlasovat o 44. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 1. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 46 odpadá. Patnáctka. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? jde proti, zdržel se, schváleno. 19, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Pozměnce návrh 48, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Ale radši si to ověříme. Končím hlasování. Patnáct pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, tak je to skutečně zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. 20, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací rok 49, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 22, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 25, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 26, kdo je pro, je proti, zdržel se, schváleno. 27, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 29, pro, proti, zdržel se, schváleno. 50, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 30, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Přílohy. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 52, kdo je pro, proti, tak si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 ku 13, dva hlasy se zdrželi. Schváleno. 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 16 proti. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zdá se to zamítno, zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. Končím hlasování. 25 ku 6. Nikdo se nezdržel schváleno. 58 odpadá. Kde pro? 58 odpadlo, tedy pozici návrh 1. Úvodní ustanovení. Kde pro? Proti? Zdržel se schváleno. 36. Kde pro? Proti? zdržel se schváleno. 37, kdo je pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 38, kde je pro, proti, ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 ku 14 schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Radši si to ověříme. Tak ještě jednou si to ověříme. Končím hlasování. 24 ku 7. Ty ruce sama se neviděla. Takže pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 39, je pro, proti, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 ku 16, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kde pro? Pozměňovací návrh 7. Je to k úvodnímu ustanovení 15. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 40. Kde pro? proti, zdržel se, schváleno. 41, kde pro, proti, zdržel se. Je to zamítnuto, tak si to ještě ověříme. Končím hlasování. 16 14 je to schváleno, nikdo se nezdržel. Pozněcí návrh 11, 10. Pozněcí návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 11, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A závěrečné hlasování. Návrh po změnách zahajuje hlasování. Končím hlasování. Dvacet čtyři pro, čtyři proti, dva se zdrželi. Schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce. Zavedení společných pravidel a postupů při provádění nástrojů Unie pro vnější činnost. legislativní návrh průřezový, pravidla pro společná ustanovení pro vnější činnost Unie se vztahuje na vnější nástroje, které ovlivňují fázi realizace těchto nástrojů. Paní Jene je naší spravodajkou. Máme 19 pozměňovacích návrhů zpravodajky a zahájíme tedy pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla navrhnout hlasování v bloku všech pozměňovacích návrhů. Nelze. Byla tu námitka, tak pokud je tu námitka, tak to bude trvat o pět minut déle. Výborně. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Poznací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno Schváleno. To Pozměňovací návrh 9. Je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 10. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Budeme hlasovat v bloku 13, 14, 15 a 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. se na 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 19. Kdo je, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1. Kde pro? proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém upraveném návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet tři pro, čtyři proti, dva se zdrželi. Návrh je schválen a blahopřejeme paní zpravodajce. Nástroj pomoci pro předstup, nástroj pro předstupní pomoc budeme hlasovat o návrhu nařízení. Pro nástroj předstupní pomoci naší, naším je pan Winkler, návrh stanoviska má 10 pozměňovacích návrhů. Takže Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třináctku, osmnácti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 22 odpadá, takže pozměňovací návrh 23 je pro, proti, zdržel se, schváleno. 24 jde pro, proti, zdržel se, ověříme to, zahájí hlasování. Půl 24. Končím hlasování. 12 16, 20 se zdrželi, zamítnuto. Pozměnce návrh 3 a 25 jsou kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 26 odpadá, Pozměnce návrh 4, kdo je pro,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 Budeme hlasovat o 25. Ano, jsou slučitelné. Ano, ale pokud jsou tyto návrhy slučitelné, aby to tam mělo být napsáno, je to otázka administrativní inteligence. Takže hlasujeme opět o návod 25, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. A nyní jsou všichni spokojeni, takže budeme hlasovat dále. na návrh 4, je to tak? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 27. Také slučitelní, ale hlasujeme od oddělení 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 28. Také slučitelný návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. jsou slučitelné, ale jeden je schválen a druhý zamítnut. To jsou záhady života. 29 odpadá, 30 jde pro, jde proti, zdržel se, ověřujeme si to. Hlasování bylo ukončeno. 8 pro, 23 proti. Nikdo se nezdržel a je to evidentně zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměň, tak si to věříme. U pětky. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 31. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se? Schváleno. A nebo zamítnuto, tak si to radši ověříme. Končí hlasování. 12 ku 16 Dva hlasy se zdrželi zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 7. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 32. Kde pro? Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 8. Kde pro? Kde proti? zdržel se, schváleno. 33, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Ověříme si to. končí masování, Patnáct pro, šestnáct proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Jak se mi zdá? Desítka. Kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Jedenáct. Kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Poznací návrh 12. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete si to ověřit? Poznací návrh 13. Jde pro, proti, zdržel se schváleno. Jedna Jde pro, proti, zdržel se schváleno. Poznací návrh 14. Jde pro, proti, zdržel se schváleno. 15. Jde pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno, nebo zamítnuto. Zamítnuto. 17, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo pro? Kdo proti? Zdržel se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19. kde pro? kde proti? Zdržel se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování o upraveném návrhu. Končím hlasování. 24 pro, 2 proti, 4 hlasy se zdrželi. Potlesk a blahopřání zpravodaji. Pramento di stabilita. A tím se dostáváme k hlasování o další zprávě. Jedná se o zřízení nástroje stability. Je to zpráva výboru AFET, která se týká vytvoření tohoto eh, nástroje, tedy šest pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh číslo 10. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel hlasování? Je schváleno. Kdo je pro devítku? Zamítnuto? Ne, schváleno. Zkontrolujeme. Kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 9. Končím hlasování. Dvacet šest pro. Jednomyslné. Pozměňovací návrh číslo jedna. Bude proti? Kdo se zdržel hlasování? Schvále, schváleno. Kompromisní návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, hlasování schváleno. Kompromisní návrh eh, dva. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 5. je schvá- staženo. Ano, nyní šestka, kdo je pro? Proti, kdo se držel, hlasování schváleno. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Konečné hlasování. Jmenovité hlasování. Končím. Otevírám hlasování. Oh, only 20 voted. Eh, cosa succede? Tutto il mondo ha votato. Avete votato tutti? Il voto è... hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 4 proti. To znamená, že tento návrh je schválen. Alors. Avant de le, le... Nyní se dostáváme k bodu 32. Ještě ne. Ještě tady něco dalšího, takže poslední bod dnešního hlasování je hlasování no, no, no, no, no, no. hlasování o akta. Bylo řečeno, že se to musí vysvětlit. Le dernier point de la session des votes d'aujourd'hui est le vote sur le projet de recommandation. Budeme hlasovat o obchodní dohodě pro padělání mezi Evropskou unii a jejími členskými státy. Spravodajem je pan David Martin, který eh, doporučil, abychom eh, odmítli návrh tohoto dokumentu, čili budeme hlasovat eh, o návrzích, které jsou součástí tohoto doporučení. Okay. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paní předsedkyně, já stahuji svůj pozměňovací návrh číslo jedna. Bien. Et eh, l'emendamento. A nyní je pozměňovací návrhy pana Kristofera Fielnera. Ritirato, perfetto. Oui, tu, la une et le deux. Také tady stažen, ano, oba? Alors, on doit être transatlantif. Musíme věnovat eh, velkou pozornost, eh, musíme to sledovat pečlivě. Takže pokud eh, návrh 3 je stažen, tak potom konečné hlasování bude odložené do doby, než rozhodne Evropský soudní dvůr. Pokud pozměňovací návrh číslo 3 bude zamítnut, tak konečné hlasování bude v rámci na návrhu odhlasováno tak, jak jej předložil pan zpravodaj. Tedy na základě původního návrhu zpravodaje. Čili nejde to pan zpravodaj, který je původní, ale je to ta jeho zpráva nebo návrh zprávy, která je původní. No, mettiamo in votazione l'emendamento numero. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3. Sono a favore. A favore pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme. Chiuso il voto. Čím hlasování? 13 pro, 19 proti. L'emendamento è respinto. že tento návrh byl zamítnut. Could you please hold on? Because there were 32 votes and it's only 31. Máme 32 hlasů, ovšem má hlasovat pouze 31 poslanců, musíme tedy zopakovat hlasování. There is only 31 voting, Il y a 32 votes. On doit répéter les votes. Musíme eh, zopakovat toto hlasování, protože se objevil jeden tajemný hlas. Les votes. Zahajuji hlasování. Les votes sont Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Takže všichni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 omlouvám všem, kteří studovali řeckou filozofii, skutečně to jde do jádra toho, protože se mi zdá, že to řečeno jinak, než eh, by to mělo mít význam. Takže prosím, jenom řekněte, jestli rozumíte tomu, co teď přečtu. Pokud pozměvací návrh 3 je odmítnut, tak konečné hlasování navrhu doporučení od zpravodaje, a to už jsem přečetla, pokud je to přijato, doporučení Evropského parlamentu je, abychom zamítli akta. Pokud je to zamítnuto, tak to doporučení v podstatě vede k tomu, že pokud by hlasování bylo stejnými počty hlasů, tak je také zamítnuto. Přistoupíme k hlasování. Le vote est ouvert. Budeme tedy hlasovat eh, o konečném návrhu. Le vote est clos. Et on attend. hlasování. Alors, abbiamo 19 a favore. 19 pro, 12 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Schváleno. Ah, ah, nous avons deux points. pas ah, De les journalistes. Prego i giornalisti di uscire dall'aula. Mohu požádat novináře, aby nyní opustili náš sál. Bude se konat eh, tisková konference, která proběhne za 15 minut a mohu požádat eh, všechny kolegy, aby požádali novináře, aby také opustili tento sál. Vážení kolegové, prosím, zůstaňte na místě, protože budeme pokračovat v našem zasedání. A jak jsem říkala, pro novináře je připravena tisková konference, která bude zahájena během 15 minut. Mm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 Eh, prosím, eh, požádala bych eh, členy tohoto výboru, aby se posadili, aby poslouchali průběh zasedání. Neskončili jsme, neskončili jsme naši schůzi. Pokud se chcete zúčastnit tiskové konference, tak prosím opuste tento stál, ale my budeme dále pokračovat v našem pořadu jednání. Allora, possiamo cominciare con questo nuovo punto.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 Posaďte se. Peut-être que sera mieux de faire une petite suspension. VHS Ground Floor. VHS Ground Floor. VHS Ground press center is. Okay. avanti adesso. Eh, sì, sì, andiamo. Bene, riprendiamo i lavori per i pochissimi rimasti. Vrátíme se k naší práci. Budeme hovořit o strategii digitální svobody v zahraniční politice Evropské unie. 8. února INTA spolu s AFETem organizovali právě slyšení, které se týkalo této problematiky. Podniky, Eh, také, které působí v této oblasti, musí řešit otázku internetu. Paní eh, kolegyně z Šake, z ALDE, eh, což je příslušný výbor, se zabývala otázkou strategie digitální svobody v zahraniční politice a požádala naší zpravodajku o stanovisko. Nicméně Amelia není přítomná, takže v tuto chvíli máme první výměnu názoru a já bych ráda požádala paní Andersdotter, která je naší navrhovatelkou, aby se vyslovila. Ordförande, för att jag får eh, möjligheten att tala här. Eh, det här... Mnohokrát, paní předsedkyně. Toto je stanovisko k zprávě Martě Šake z AFETu který je eh, příslušným výborem. Jde o strategii pro digitální svobody v zahraniční politice. Je správné, abychom eh, se pokusili do eh, té hlavní zprávy vložit náš příspěvek, který bude souviset s obchodní politikou. Víme, že velmi často Eh, v těch obchodních stazích eh, mohou být prvky, které souvisejí například s přístupem k novým technologiím, eh, které souvisejí s tím, jak je nastaven trh s digitálními technologiemi a jak probíhá komunikace mezi občany a vládou události na Blízkém východě také prokázali, jak důležité jsou tyto digitální služby a že umožní občanům se svobodně vyjadřovat, ale mohou také dokonce přivést tyto režimy k kolapsu. Dalším důležitým aspektem celé této věci je to, do jaké míry může tato strategie přispět k zlepšení komunikace, vzdělávání a k fungování médií a jejich zapojení do mezinárodních trhů. A víme často, že se to také souvisí s podmínkami, které mají naše podniky při vstupu na e, zahraniční trhy. Dále jde o ochranu práv duševnímu vlastnictví, které který není harmonizovaný a což zase stěžuje eh, podnikům pronikání na trhy. Já doufám, že o těchto věcech budeme moci v příštích týdnech a měsících dále diskutovat a těším se na eh, spolupráci se svými kolegy. Grazie. <clears throat> Benissimo. Allora. Děkuji mnohokrát, výborně. Mohu požádat eh, zástupce komise, zda se chce vyslovit k této problematice, nebo možná nejdříve stínoví zpravodajové by mohli říct si pár slov, prosím. Paní předsedkyně, děkuji, protože nejsem tady jenom stínovou zpravodajkou, ale také v AFETu, tak myslíme, že teď přišla chvíle, abych si vyslechla kolegy, jsem k dispozici k diskusím. Také se předložila diskusní dokument, který je, byl určen pro poslance, stínové zpravodaje nebo kdokoliv z občanské společnosti, z podniků. Kdokoliv se chce k tomu vyslovit, má možnost, protože tato oblast ovlivňuje tolik lidí, že v tuto chvíli bych spíše ráda vyslechla veškeré dotazy, které mohou lidé, kolegové mít. Děkuji. dare la parola alla Commissione. Ano, paní, eh, nebo pan Glorioso eh, za komisi, prosím, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Podobně jako paní poslankyně Šake jsme se dostavili, abychom si spíše vyslechli vaše názory, abychom mohli sledovat vývoj zprávy paní Šake. Někteří z vás vědí, že komise byla aktivní, v oblasti strategie propojení, kde se také zabýváme otázkou IKT, kde chceme lépe bránit a prosazovat lidská práva. A jak už jsem říkal, nemyslím si, že teď je ta správná chvíle, abych zacházel do jednotlivých eh, detailů, co se týče naší činnosti. Nicméně velice rád odpovím na jakékoliv dotazy členů tohoto výboru nebo europoslanců v budoucnosti. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát. Chcete se k tomu vyjádřit? Ne, takže už se nikdo nehlásí o slovo. Děkuji. Můžeme tedy postoupit eh, k tomu, že paní Ano, takže paní Andrešta za zelené bude tedy navrhovatelkou tohoto dokumentu, paní Zpravodajkou je paní Schalke. 19. Eh, června, co se týče harmonogramu, potom 20., 21., 22. 6. budeme mít, eh, tady máme zasedání eh, našeho výboru a potom 11. 7. bude také zasedání našeho výboru INTA. 19. července máme termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a to do poledne, takže schválení na půdě výboru má být 17. a 18. září. A AFET bude schvalovat to zprávu 20. čili ti to bude řešit 20. září. Teď se dostáváme k dalšímu tématu. Přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu porad výboru pro bavlnu. IKAK, já jsem zpravodajkou. Je to otázka tedy přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu. Je to jeden z orgánů, který se zabývá komoditami a Evropská unie v tuto chvíli není členem IKAKu a v podstatě jsme chtěli zajistit schválení našeho přistoupení k tomuto orgánu. Na posledním zasedání proběhla první výměna názorů se zainteresovanými subjekty. Dívali jsme se na většinu dohod a na obecný trend v oblasti trhu s bavlnou, takže nyní se chceme také podívat na výhody, které mohou plynout pro Evropskou unii v případě přistoupení k ICAC, pokud tedy by Evropská unie na půdě tohoto orgánu hovořila jednotným hlasem o otázkách, které se týkají eh, exportních dotací, eh, vyjednávání kola doha, nejrůznějších kvót, také otázka zhoršování životního prostředí a tak dále. Já jsem byla spravodajkou k tomuto tématu Takže jsem předložila určité návrhy a jak víte, tento výbor združuje také, nebo přizval um, zainteresované strany, které se zapojují do obchodu s bavlnou, abychom zjistili, jaké jsou trendy, jaké máme k dispozici nejrůznější technické otázky, například Itálie, Francie, Řecko, Polsko, Belgie a Finsko jsou členy této organizace. Finsko má stáhnout své členství 30. června a pak by byli rádi, kdybychom eh, přistoupili jako jedna země podle eh, článku 27 Lisabonské smlouvy problémem zůstává forma hlasování. Tento orgán znamená jeden hlas za, na jednoho zástupce. A to je stará metoda, která se stále ještě používá v, a jakékoliv orgány v rámci těchto organizací, pokud tedy jsou tam eh, mezinárodní organizace, které mají několik složek, tak stále mají vždy pouze ten jeden hlas, eh, protože vznikají problémy. Eh, pokud máte zástupce, kteří je vlastně nezohledňují zastoupení jednotlivých zemí, čili například máme vážené hlasy v některých jiných systémech. Nicméně, pokud chce Evropská unie přistoupit do této organizace, do těchto postupů, tak to by byl dobrý signál. Jak lépe organizovat naše prodeje, dodávky, bavlny, jak posílit naši přítomnost, jak zajistit lepší kontrolu, což je problém, který je velice znepokojivý. Například otázka nocené dětské práce. To znamená, že jsou situace, kdy děti nemohou chodit do škol, dále sociální dávky poskytované pracovníkům v sektoru bavlny. Čili na tomto základě by bylo dobré, aby Evropská unie do toho mohla vstoupit, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že to je určité určitá překážka. Překážkou je právě ten hlasovací systém. V tuto chvíli je tam osm zemí, které mají osm hlasů a Evropská unie by měla pouze jeden jediný hlas, což by byla ohromná nevýhoda. A pak by to bylo výhodné pro těch dalších osm zemí a tyto země by se také staly součástí této organizace jakožto členská země Evropské unie. Takže Prosím, předkládejte své pozměňovací návrhy, abychom se pokusili vyřešit tento problém. Je tady také určitý hospodářský problém. Evropská unie aby neplatila jeden příspěvek, ale museli bychom ještě platit dodatečný kompenzační poplatek, takže by to bylo dražší. a víte, že jsme určité rozpočtové tísni, takže v tomto ohledu chceme pozměnit hlasovací systém a také chceme eh, pozměnit nebo zlepšit ten eh, systém příspěvku. Takže pokud budeme vystupovat s jedním hlasem, tak bychom měli platit také vlastně stejný poplatek, eh, protože je to vyváženo tou, tím váženým hlasováním kdy je Unie zastoupena v jiných sektorech. Já se obávám, že nemáme příliš mnoho času. Mm, bylo by dobré vyslechnout si poznámky od kolegu. Děkuji, paní kolegyně. Eh, v první řadě bych vám chtěl přát. Eh, k té vynikající práci, kterou jste odvedla. Myslím si, že si velice dobře uvědomujete, jaké přínosy to může mít pro Evropskou unii, pokud bude členem IKAKu. Eh, nicméně jsou tady určité obavy, které se týkají eh, nerovnováhy v oblasti poptávky, dodávky, tady velká volatilita, také zneužívání dětské práce při sklizni, také dochází ke zhoršování životního prostředí. Takže naprosto souhlasím, že bavlna je velice důležitá pro naše rozvojové cíle, pro náš obchod eh, s touto komoditou. Nicméně eh, tady, kdybychom byli součástí IKAKu, tak bychom měli zcela jistě silnější hlas a, ehm, a bylo by dobré, abychom mohli řešit některé problémy náležitě a včas. Jak už jste sama říkala, měli bychom větší vliv na celou oblast sektoru bavlny. Uh, E, to by také usnadilo dialog e, se zeměmi, které jsou členem IKAK, jako je například Uzbekistán, který jste ji zmínila, a také další země, e, kde bohužel stále ještě existuje nucená dětská práce. Chtěl bych ještě jednou poděkovat, že jste vzala v úvahu mé doporučení ze zprávy o obchodu eh, s textiliemi mezi Evropskou unii a Uzbekistánem, kde chceme zlepšit eh, vysledovatelnost a vůbec jak funguje jejich dodavatelský řetězec, abychom tímto způsobem ukončili eh, využívání dětské práce. Takže ještě jednou děkuji a jsem si jist, že naše politická skupina podpoří vaši zprávu. Děkuji. Děkuji. Myslím, že bychom měli spolupracovat a společně eh, se zasazovat o ukončení eh, dětské práce v tomto sektoru, ať už to je bavila nebo cokoliv jiného. Měli bychom přistoupit co nejdříve a tím získat dobrou vyjednávací pozici. Paní Kela. Já vám eh, děkuji za předložení toho pracovního dokumentu. Máme jenom několik otázek k němu. Pouze Španělsko a eh, Řecko produkují bavlnu za a mají dotační program a tyto dvě země už jsou eh, součástí ICASu. Mě by zajímalo, jestli komise, která potom eh, nahradí eh, tyto dostáty a bude tam zastupovat eh, Evropskou unii, bude chránit zájmy Španělska a Řecka. My víme, že probíhá boj proti restrikcím na dovoz bavlny a přitom probíhá také boj proti dotacím na produkci bavlny. Mě by zajímalo, Eh, proč to tak je? Protože by šlo třeba, aby chudší státy se diverzifikovaly. Jak jste také navrhovala. A dále eh, tady byla zmíněna fluktuace cen. Nicméně nebylo řečeno nic o Eh, finanční stránce tohoto odvětví, což přispívá k té fluktuaci cen. A potom v tom dokumentu zmiňujete evropská partnerství, že by mohla vést k rozvoji tohoto odvětví. Nicméně Beninu, eh, Mali, Čadu a Burkyně Faso Ehm, to jsou všechno země, které jsou ty v kategorii těch nejchudších a ty mají tedy přístup, eh, bezcelní přístup na naše trhy. Jaké další, eh, jaký další prospěch by to tedy mohlo přinést? Paní Kej, pan Kej. Nebo zástupce komise? Děkuji. Já bych chtěl především říci, že vítáme tuto zprávu paní Muscardini. Jsme pro členství v ICASu. Ty eh, věci, které tady popsala paní Muscardini, jsou relevantní, diskutuje se o nich také na radě. Doporučujeme členství efikatku, nicméně jde o to hlasovací právo. To nás teď zaměstnává. My bychom doporučovali, abychom to vstoupili jako jeden člen a přispívali pouze jednou částkou. Nicméně, co se týče toho snížení Eh, našeho vlivu, protože teď tam máme 7, 8, 7 nebo 8 hlasů, to by bylo sníženo. Nevím, jestli je to otázka, kterou by bylo dobře řešit až po vstupu. Ten eh, hlasovací režim je jeden z těch nejstarších, protože toto je eh, jedna z nejstarších organizací pro obchodování s komoditami a my bychom mohli se pokusit to změnit, až se staneme členy. Dále šlo to, jak bychom chránili zájmy evropských členů, kteří eh, jsou producenty. Myslím, že to děláme u podobných organizací docela uspokojivě. Existuje pracovní skupina na radě a komise předtím, než eh, začne eh, zastupovat Evropskou unii, tak eh, vede diskusy na pracovní skupině rady a schvál, nechá si schválit stanovisko k těm jednotlivým bodům, které se potom probírají. A podle nás ten proces funguje dobře. Kromě toho všechny členské státy se mohou kdykoliv zúčastnit eh, zasedání. Takže ty státy, které mají velký zájem o jednu nebo jinou komoditu, eh, se už běžně účastní těchto zasedání. To vyplývá z Lisabonské smlouvy. I my eh, se snažíme eh, potlačit eh, dětskou práci a myslím si, že budeme v lepším postavení, když budeme hovořit jedním hlasem u těchto otázek, takže my velmi podporujeme obsah této zprávy i to doporučení, že bychom měli přistoupit Já děkuji zástupci komisem. Možná, že jsem nevyjasnila do, že dost dobře jednu věc ve své zprávě nebo ve svém úvodu, takže to zopakuji. Myslím, že je důležité, abychom přistoupili, ale přistoupit bychom měli, pokud Eh, budeme mít hlasovací, odlišný eh, hlasovací systém. Vždycky je důležité vystihnout správný okamžik a a v okamžiku, kdy tedy přistoupíme, tak se sníží eh, náš eh, počet hlasů. Víme, že chceme prosadit tuto eh, změnu. Teď tam máme 8 hlasů. Pokud budeme mít jenom jeden, tak eh, to neprosadíme. Myslím, že bychom měli bránit práva dětí, snažit se chránit životní prostředí. Takže si nemyslím, že bychom měli vyjednávat o všech těchto věcech až potom. Měli bychom začít vyjednávat již teď a dát najevo, jaké je stanovisko Evropské unie a využít našeho vlivu vůči těm zemím, které tolerují práci dětí. A asi se na tom všichni shodneme. Je nás celá řada zemí, které bychom mohli spolupracovat, ale v Nejprve musíme mít takový počet hlasů, který bude odpovídat našemu postavení. Tím eh, jsem snad eh, odpověděla na ty otázky, které mi byly položeny. Naše Další schůze bude 11. 12. července, kde se k tomu můžeme vrátit. Do 13. je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasovat o zprávě by se měl 18. 18. září, tak aby se to dostalo na plánování zasedání v říjnu. Stěny zpravodajové jsou pan Kutaška, Mal, Kacakas, Máte je na seznamu. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu a můžeme přejít k poslednímu. Já bych navrhoval, abychom přijali usnesení o práci dětí. Mám pocit, s tím souhlasíte? Už tady není moc kolegů, ale mohli byste se tomu také vyjádřit a Možná bychom něco takového mohli sformulovat. Ano, já souhlasím. Já jsem vám už napsala včera, nevím, jestli jste to četli. Už mě pár kolegů podpořilo, klidně můžete ten text navrhnout eh, sám, potom ho necháme schválit eh, na výboru. Pokud už se někdo o slovo nehlásí, tak eh, přecházíme k poslednímu bodu, celní kodex Unie. Jsem také zpravodajkou. Jde o výměnu názorů Jde tedy o navrhované vytvoření celního kodexu Unie, jde, je to přepracované znění. Celní kodex by měl být modernizován tak, aby byl v souladu se změnami vyplývajícími z Lisabonské smlouvy. Jde také o změny přenesených pravomocí Hlavním výborem je e, výbor pro vnitřní obchod a e, bude konzultovat také výbor Jury. A předtím, než zahájím diskusi, tak bych chtěla pouze říci, že pan Susta, paní Kochmerin a paní Clarkin jsou stínovými zpravodaji k této věci. a potom ještě dáme slovo komisi. Návrh nařízení zřizující celní kodex Unie byl už mnohokrát měněn, například eh, v roce 2008, nicméně ještě nestoupil v platnost. V mezidobí ale vstoupila platnost Lisabonská smlouva, Měnil se tedy způsob eh, účasti členských států eh, v různých evropských institucích Změnily se také legislativní postupy pro přijímání takových nařízení. Máme teď prováděcí akty a přenesené akty, nebo akty přenesené působnosti. A teď je potřeba to přizpůsobit i v celním kodexu. Eh, jinak eh, víme, že určité věci eh, budou probíhat nebo vstupovat platnost postupně až do roku 2020. Ten starý celní kodex byl schválen, ale nikdy v platnost nestoupil. Jsou tam ale obsaženy určité lhuty, které mají začít platit v tom období do roku 2020. A je tady řada technických věcí, které se musí eh, změnit. jde jenom o nedostatek harmonizace, ale i o další aspekty A to všechno eh, bude muset eh, být eh, v tom hlavním textu, zejména to musí být předpisy pro uznávání původu, pro mm, usnadnění přístupu na trhy ze třetích zemí, dále jde o stanování celních tarifů a vytváření struktur, které by měly umožnit soukromé pojištění, exportu a tak dále. Vidím, že Eh, už tady zůstali pouze zástupci komise. Je potřeba, abychom to udělali pořádně, jinak ten celní eh, režim v Evropské unii nebude dobře fungovat. Je důležité, aby tento celní eh, systém platil na hranicích Evropské unie a vstupoval do našich eh, vztahů se třetími zeměmi. Je pravda, že již dnes eh, došlo k eh, otevření přechodu pro mm, dovoz zboží. Některé státy jsou přísnější, některé přístavech také například mají přísnější režimy, dokonce i v rámci jedné země. Mohou mít eh, různé podmínky pro kontrolu zboží. A dále eh, je potřeba říci, že v Evropě nemáme jednotný daňový systém. V některých zemích eh, například mají 19% eh, DPH, někde mají 21% a to vede k evidentnímu dopadu, eh, že eh, dovozci dovážejí to zboží nejprve do země, kde je DPH nižší. A tam se to také clí. A v těchto zemích tedy eh, mají větší dopravní eh, sektor než v jiných zemích. Harmonizace cel pro nás znamená harmonizovat také eh, kontrolní systémy, což znamená harmonizovat příslušné postupy a také platební systémy. Nevím, eh, do jaké míry je to známo přes eh, výměnu různých dopisů. A já jsem kolikrát eh, nebyla spokojena s těmi odpovědmi. V Itálii například máme systém, který dovozce umožňuje zaplatit logistické firmě i DPH tedy náklady na tento dovoz. A tento celní expeditér tedy za něj udělá veškerou potřebnou práci a má pojištění na tyto činnosti. A už se vyskytlo několik málo případů, kdy tento dovozce byl skorumpovaný a uplátě, uplácel celníky. A v tom případě ta pojišťovna musela, a ten, ty, to clo se tedy někde ztratilo, tak v tom případě to musí ta pojišťovna, která za to ručí, Je to v podstatě jediné místo na světě, kdy smlouva mezi dvěma aktéry má vliv i na třetí stranu, která o tom nemusí vůbec nic eh, vědět a nemá za to žádnou zodpovědnost. musíme si uvědomit ty, tyto globální otázky a postarat se o to, aby tyto postupy dobře fungovaly. A proto si myslím, že bychom měli využít této příležitosti, kdy se přepracovává celní kodex, tak abychom přispěli k eh, budování Evropy, která se bude mm, blíž, která bude více propojena také prostřednictvím tohoto kodexu. A eh, na základě toho bychom mohli zlepšit fungování celního systému. Protože pokud jsou tady státy, jako je Itálie, které mají tyto problémy, tak bychom jim měli pomoci. Určitě to bude užitečné. Já bych ráda viděla dopis od Evropské komise, tak abychom mohli úspěšně tuto problematiku projednat. A teď dávám slovo eh, komisi, pan Zelisky. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za udělení slovo, slova. Chtěl bych říci, že za prvé, aniž bych odkazoval na otázky a obavy, které jste vyjádřili, chtěl bych říci, že si velmi vážíme toho navrženého harmonogramu práce příslušných výborů IMCO a INTA a vidíme z vaší strany skutečný závazek. A děkujeme vám, že Evropský parlament to bere vážně. Jde o přepracované znění, nic tedy neměníme, co není třeba měnit, ale uběhl čas a některé věci potřebují vyjasnění. Tedy za to vám děkujeme. Pokud o některé otázky, které jste zmínili, otvírací doba. Máme ustanovení článku 137 v návaznosti na článek 135 a budeme se snažit o harmonizaci v Evropě. Není to jednoduché, protože organizace celní zprávy a celnic je výsadou která je v kompetenci členských států, ale máme ustanovení v článku 135 a 137, kde se budeme snažit o maximální harmonizaci. Ale chápu, že to bude jedním z témat trialogu a mohou být odlišné názory v některých členských státech. Na druhé straně se blížíme k elektronické celní zprávě k elektronickému clu a elektronické celní úřady jsou otevřeny 24 hodin denně, takže je možné je využít kdykoliv. Velmi citlivá otázka harmonizace. My děláme maximum a modernizovaný celní kodex Unie se toho právě týká. A jsme za to velmi vděční. Jsme vděční za podporu Evropského parlamentu v této věci. Je tu řada rozporných názorů ze strany členských států. Tedy systémy se liší ve 27, případně 28 členských státech. Snažíme se o harmonizaci a někdy, se, někdy slyšíme, že by nemělo jít o harmonizaci, ale o zblížení systému. Ale my se snažíme o harmonizaci v maximálním počtu případů. Nyní pokud je o DPH, ano, samozřejmě jde o daň. Systém DPH je odlišný. A existuje známý postup 42. Jsme si to úplně vědomi. Pracujeme s kolegy z oblasti DPH, snažíme se také o maximální harmonizaci, ale oblast DPH je mnohem složitější než celní kodex. Celní kodex je přímo vynutitelné nařízení, zatímco DPH je záležitostí směrnice. Ale samozřejmě je to také ve značné míře v kompetenci členských států. Poslední věc, kterou bych chtěl zde zmínit, je je úhrada pro celní zprostředkovatele, úhrada pro třetí strany. To je obchodní otázka a nemůžeme do toho vstupovat přímo. Nicméně jsme si plně vědomi a snažili jsme se písemně zareagovat na vaši otázku, která byla již položena dříve. A rozumíme tomu tak, že naše odpověď nebyla uspokojivá, takže se k tomu vrátíme. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a budeme očekávat vaši úplnou odpověď. A nikdo z nás nedoufá v harmonizaci DPH, ale věříme, že způsob úhrady bude harmonizován. Itálie se může rozhodnout, že bude mít DPH 30% a Portugalsko 15%. Dokud nebude existovat společný systém DPH v Evropě, tak je to v promoci členských států. Ale máme právo říci, že úhrada DPH bez ohledu na sazbu bude probíhat stejně. Že ať vyclení proběhne v Janově, v Holandsku nebo jinde. Protože některé země provádějí vlastně na dvakrát předběžné platby a proplácejí zpětně DPH mnohem později. Takže třeba postupovat jinak. A vytváří se určitá forma soutěže mezi evropskými zeměmi. Podívejme se na, náhodně na jednu evropskou zemi, na Nizozemsko, kde je nejnižší sazba DPH a kde celnice jsou otevřeny déle než jinde. A pokud navíc jsou zjednodušeny administrativní postupy, tak každý, kdo bude mít možnost, bude využívat nizozemské silnice pro dovoz do Evropy. A přepravci z Nizozemska budou těžit z této práce navíc. Takže skrze naši dnešní a budoucí aktivitu bychom se měli snažit eh, posunout tu Evropu, aby se přiblížila k ekonomické Evropě. Pokud by nebyla politická a ekonomická Evropa, tak bychom byli v katastrofální situaci. My se snažíme měnit drobnosti u Lisabonu, tak tím neposloužíme Evropanům. A sami sobě taky ne, protože ztrácíme čas a Evropané se budou stále více odvracet od Evropy, protože díky krizi vlastně už nám nikdo nevěří. Nevěří nikdo v naši důvěryhodnost. Takže já jsem si poznamenala vašeho, vaše vyjádření, ale vy si také dobře zapište, co vám říkám já. Je třeba nalézt systém, který umožní jít ku předu aniž bychom stále na radě čelili problémům, jako je tomu u nařízení o prokazování původu. Měli bychom skutečně poskytnout něco užitečného pro ty, kteří pracují v Evropě. Pokud nejsou další vystoupení, tak vám připomenu, že do 29. srpna máte předložit eh, pozměňovací návrhy. 29. 29. srpen, poslední termín pro pozměňovací návrhy. 17. 18. září o tom proběhne rozprava a 20. září v 19 hodin, tedy poslední termín pro pozměňovací návrhy. Ale tady je něco, co není v pořádku. tak tady skutečně bude třeba se snažit. Pokud to schválíme v říjnu v, ve výboru, a trialog začne až v únoru. Tady by se to mělo stihnout do roku 2012, do konce roku 2012. A já jsem, mám špatné zkušenosti, pokud je o nařízení o určení původu. K tomu se ještě vrátíme a my se setkáme v červenci naše příští jednání 11. července od 9 do 12.30, od 15 do 18.30 a 12. července od 9 do 12.30 samozřejmě v Bruselu. Prozatím jsme skončili naše dlouhé hlasovací zasedání a děkuji těm málo přeživším, kteří zde zůstali a Uvidíme se v červenci. Děkuji.